Uh, Prosím, usaďte se, vážené kolegyně, vážení kolegové. Můžeme na začátku schválit pořad jednání. Pokud nemá nikdo žádné námitky, pořad jednání je tímto schválen. Prosím, kolegové, jednání už za, bylo zahájeno. Prosím, usaďte se. Dnes máme tlumočení ve všech jazycích, kromě malčtiny, malčtiny irštiny, dánštiny a chorvatštiny. Dále schválení doporučení koordinátorů podle článku 205. Dále jsme nominovali předsedu pro prováděcí nařízení rady, které, kterým se provádí rozsudek Eurojustu. Je to úprava eh, ve trestních věcech mezi Eurojustem a eh, královstvím dánským. Prosím, schvalujete toto rozhodnutí koordinátorů? Výborně. Dostáváme se k bodu číslo 2 víza v rámci Brexitu, sdělení předsedy. Koordinátoři určili Sergeje Staniševa ze frakce SAD jakožto zpravodaje k tomuto tématu. Toto rozhodnutí bylo sděleno na výboru 1. dubna eh, odpoledne. EFDD mělo námitku vůči tomuto stanovení zpravodaje a eh, požadovali, aby se hlasovalo jmenovitě o tomto rozhodnutí na výboru. Budeme tady hlasovat o tomto rozhodnutí i hned. Je to podle eh, článku 205. Žádáme tedy jmenovité hlasování. To měli podpořit 12, mělo podpořit tedy 12 poslanců. Máme tu 12 poslanců, prosím, kteří by podpořili toto jmenovité hlasovitý, hlas, hlasování. Prosím, povstaňte. A nebo se přihlaste. Hm. Ještě jednou to opakuji. Takže žádost o jmenovité hlasování byla podána ze strany frakce FDD. Musí podpořit 12 eh, poslanců podle článku 208. Takže prosím, pokud si přejete toto jmenovité hlasování, přihlaste se nebo povstaňte. Takže prosím, urychleně buď povstaňte, anebo se přihlašte. Sekretariát mě žádá, abych ještě jednou zopakoval tuto otázku. Tady máme tady žádost EFDD o jmenovité hlasování podle článku 208. Takže prosím, abyste mě poslouchali. Takže 12 poslanců musí podpořit tuto žádost podle článku 208. Takže pokud si přejete jmenovité hlasování, tak jak žádá e FDD, tak prosím 12 poslanců se musí buď posla- postavit nebo přihlásit. Máme 12 členů výboru, takže přistoupíme k hlasování. Hlasovat se bude následovně. Budeme hlasovat elektronicky i jmenovitě, takže pokud jste pro doporučení koordinátorů, tedy že by se, měla změnit, že by se měl změnit zpravodaj, tak hlasujte pro plus. Pokud jste proti doporučení koordinátorů a poprosím vás o ticho při vysvětlení. Pokud jste proti doporučení koordinátoru, to znamená, že by se neměl měnit zpravodaj, tak hlasujte mínus tedy proti a můžete se samozřejmě i zdržet. Takže pokud jste pro doporučení koordinátorů, to znamená změna zpravodaje, tak hlasujte pro. Pokud jste proti doporučení koordinátorů, tak hlasujete mínus proti a můžete se samozřejmě i zdržet. Zahajuji teď tedy hlasování, hlasujeme elektronicky. SND plus two. Skupina SAD má o tři hlasy navíc. Prosím vás, abyste poslouchali, jak vysvětluji hlasování. Máme v tuto chvíli tři, dokonce čtyři hlasy navíc za frakci EPP, čtyři navíc za SAD, to nás také velmi překvapuje. Takže prosím, aby někdo dobrovolně vytáhl kartu z hlasovacího zařízení. Za SAD máme stále ještě jedno, jeden hlas navíc. Nedokončíme hlasování, dokud všichni tedy toto nevyřeší. Teď máme za SAD tři hlasy navíc, takže se nám ještě situace zhoršila. Plus čtyři. Můžeme tu být klidně celý den. Za SAD jeden hlas navíc. Dobře, takže teď je všechno v pořádku, už na nic nesahejte, prosím. A končím hlasování. 29 pro, 16 proti a 3 se zdrželi. Takže přecházíme k dalšímu hlasování a to je bod 3. A to je hlasování o dohodě. Ještě než přejdeme k hlasování, tak se ptám, zda si pan zpravodaj přeje se vyjádřit. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, samozřejmě si musím přihlásit o slovo, protože je to velice neobvyklá situace pro náš výbor. Chtěl bych vás informovat o tom, že jsem byl přidělen koordinátory eh, předevčírem ve čtyři hodiny odpoledne, jakožto místo předseda našeho výboru. A mohu vám říci, že poté, co proběhlo jedno kolečko trialogu s radou a komisí, že nejde o zpravodaje. Nejde o to, kdo je zpravodaj. Protože na straně rady nebyla žádná vůle dosáhnout jakého, jakéhokoliv kompromisu. Když, když jsem tedy převzal tento úkol v dobré víře, tak jsem se snažil sformulovat nový čtvrtý kompromis jménem našeho výboru. Protože jsme vždycky byli konstruktivní a vždycky jsme se snažili dosáhnout tady kompromisu v duchu evropské spolupráce. Kompromis byl založen na výroku Evropského soudního dvora, na rozsudku z roku 2017, který podle mého výkladu, a tady bych chtěl poděkovat sekretariátu výboru za podporu a odborné rady, protože to mi umožnilo ten návrh předložit, že tady by to mohlo vyhovět v té citlivé otázce Gibraltaru. A tady bych chtěl také poděkovat stínovým zpravodajům za podporu a porozumění, protože jsme se museli sejít ještě před tím šestým, trialo- šestým trialogem, abychom se dohodli, jak vyjít vstříc radě. Myslím si, že je důležité ukázat, že náš výbor se snaží dosáhnout řešení. Ale po tom setkání vám už mohu jistě říci, že náš pan předseda Claude Moraes provedl to vyjednávání v prvních pěti kolech výborně, skutečně se snažil, představil tři různé kompromisní návrhy. Můj byl čtvrtý kompromis, ale skutečně na straně rady nebyla vůbec žádná vůle a ochota, bez ohledu na to, co děláme my. To tady pro vaši informaci. Navíc tady máme dvě další věci. Za prvé, fakta, prostá fakta. Jedním faktem, který nemůžeme eh, popřít, je, že 12. dubna se blíží a osud milionů britských občanů a navíc tady ještě dalších milionů evropských občanů a jejich možnost cestovat bez víz, jejich osud je teď v našich rukou. A za druhé, odpovědnost. Protože strategie rady v tomto vyjednávání byla taková, že se snažili všechno jaksi odsunout až úplně na samou hranu a potom čekali, že parlament a výbor ustoupí, ale to není v duchu evropské spolupráce a tedy eh, s neúplně eh, lehkým srdcem po vás žádám, abyste podpořili toto, eh, tento dokument, protože naše odpovědnost je vyšší než jenom takováto hra mezi institucemi anebo možnost ukázat prstem na někoho, kdo může za to, že britští občané, evropští občané nemohou cestovat bez vízově. Takže děkuji a omlouvám se. Já jsem neočekával, že se přihlásím, protože eh, jinak bych se musel hlásit dopředu. Samozřejmě bohužel eh, rada, jak říkal pan Staničev, tam byla celá řada problémů, já tady nechci nic zdržovat, ale v tuto chvíli tady budu muset eh, tady vyhovět všem žádostem o slovo, které vyprovokovala vyprovokoval úvodní projev pana zpravodaje. Bohužel vzhledem k tomu, že pan zpravodaj se teď tady vyjádřil, tak budeme muset dát slovo i těm ostatním, kteří se hlásí. Bohužel. A mimochodem v tuto chvíli e, asi není dobré mě nějak provokovat, protože jinak se vyjádřím i já sám. A já jsem, pan, já jsem předseda. Z jiných výborů tady nikdo nepředsedá, takže prosím o trpělivost a klid. Máme tady žádosti od ostatních členů, můžete vrtět hlavou, jak chcete. Ale prosím vás o klid, protože tyto žádosti přicházejí od plnoprávných členů výboru LIBE, a takže pokud si přejí promluvit, musíme jim dát slovo. Prosím vás tady o uh, trpělivost. Paní Intervelt. Velmi stručně děkuji za to, že jste vůbec povolil, protože já opravdu mám pocit, že se musím vyjádřit ještě před hlasováním a zároveň také chci poděkovat novému zpravodaji za jeho slova. Myslím si, že situaci popsal velmi přesně a chci říct, že já budu hlasovat pro, pro a to z těch důvodů, které uvedl pan zpravodaj, ale chci říct, že co se týče eh, postoje Rady a Evropského parlamentu, to je něco, co zanechává ve mně opravdu neúplně příjemný pocit. Kolegyně, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Ano, já tady mám něco. Hm zodpovědný ministr za toto vyjednávání byl včera dotazován v nizozemském parlamentu, proč vlastně nizozemci toto podpor, podpořili a on řekl ne, nepodpořili jsme to, ne, my jsme mlčeli, my jsme si vědomi toho, že ten text byl přijat, i když tomu tak není. A když se ho zeptali, jaký tedy text byl přijat, tak řekl ten první návrh a on řekl, no to je prostě eh, jurisdikce z Evropského soudního dvora, což také nebyla pravda, protože to byl prostě ten poslední návrh, takže eh, ten um, nizozemský ministr byl prostě špatně informován. A chci říci, že rada rozhodně nevyjednávala v dobré víře, rozhodně nejednala férově v průběhu těch šesti setkání a myslím si, že je velmi důležité, abychom to brali na zřetel ve chvíli, kdy se budeme rozhodovat o tom, jak budeme hlasovat. Tak ještě eh, pravidlo 206, kolegové, kolegyně, musíte začít. Pane předsedo, rozhodnutí vlastně odstranit eh, britského poslance eh, z této zprávy, protože nechtěl v podstatě respektovat nebo nesouhlasil s tím, že Gibraltar by byl kolonií Britské unie Gibraltar je zámořským územím Spojeného království. To znamená, že hovořit o kolonie, to je prostě zastaralé, není to ústavní. A je to v podstatě součástí eh, kapitoly 11 charty OSN a myslím si, že nestydate, že jste dovolili, aby se toho všechno ujala španělská vláda a myslím si, že by na to měli zareagovat i španělští poslanci, kteří vlastně vůbec nemají právo spochybňovat suverenitu Gibraltaru. A chci říci, že před 52 lety 99% lidí žijících na Gibraltaru hlasovali proto, že chtějí zůstat součástí zámořského území Spojeného království. A ten stejný výsledek byl také zaznamenán v roce 2002. Jeden ze šesti poslanců vlastně který se účastnil 50. výročí eh, Pan, pa, paní kolegyně, paní kolegyně, vy jste dostala jenom jednu minutu. Paní Reed nemůžete. Pan, paní Reed říká, že nesouhlasí, nesouhlasí v žádném případě s rozhodnutím koordinátorů ani dalších poslanců. Velmi stručně, pane předsedo, protože pan zpravodaj hovoří o těch eh, skutečných faktech, ale ještě zapomněl vlastně na parlamentní volby ve Španělsku, které jsou za dveřmi. A to, o čem tady hovoříme, je španělská vnitrozemská politika, interní politika, takže tady jsme na to rozhodně zapomněli. A je to rozhodně, nebyla, nebyla to opravdová skutečná fakta, na základě níž eh, bylo přijato toto rozhodnutí. Ano, je to konec, nikdo už se dál nechce vyjadřovat, tak budeme hlasovat. Pojďte. Tak vidím, že někteří z vás ještě pokračují v debatách, ale já bych vás poprosil, abyste opravdu nedebatovali, protože víte, já si myslím, že tady chybí eh, různí kolegové, kteří by se možná taky byli bývali rádi eh, vyjádřit, jako pan Čerzik, prosím. Takže buďte, buďte prosím vás rádi, že tady nebudu hovořit v tuto chvíli o um, jaksi chování rady vůči našemu parlamentu, integritě Evropskému parlamentu, takže prosím vás, nemluvte do zapnutého mikrofonu a budeme hlasovat. Hlasujeme, prosím. Okay, so it's the same circuit. Takže, takže zase úplně ten stejný cirkus, prosím vás o tři EPP navíc. EPP plus 2, SAD plus 2. Tak, další plus 1, prosím vás. Tak, konec hlasování. 38 pro, 8 proti, 3 se zdrželi, takže tím jsme skončili hlasování. Máme tady ještě něco, takže 8. dubna se setkáme opět. To je konec hlasování, děkuji.